existují objektivní důvody pro to, abychom si přáli vstup eh, Turecka, jestliže ale bude dodržovat naše evropské principy. Když je nedodrží, tak se eh, sem nevstoupí. Čili my musíme podporovat budování mechanismů na ochranu lidských práv ve třetích zemích a v tomto směru také naše podpora občanské společnosti je zásadní. Děkuji, omlouvám se že jsem eh, vám zkomolil jméno, paní Rodriguez, a eh, takže nyní pokračujeme postupem k HDI. Pokusím se uspokojit všechny žádosti, ale prosím, dodržujte jednu minutu. Nejprve má slovo kolega Víc. Blahopřeji Katy Piry k dobře vyjádřené zprávě o Turecku. V Turecku dramaticky, je dramaticky omezována demokracie, jsou eh, desetitisíce lidí ve vězení, a zejména otázka svobody médií je eh, hodně ožehavá. Ta situace vůbec není dobrá. Rebecca Harms to dobře řekla. Máme několik příkladů novinářů, například pana Dundy, který je znám i v Německu, dokonce i jeho žena byla odsouzená, ale i němečtí novináři už mají problémy, jsou jim odebírány akreditace, například z Tagesspiegel a z ZDF. A to musíme ostře odsoudit musíme eh, připomínat to, jak výrazně Turecko omezuje svobodu médií. Proto je potřeba oficiálně přerušit přístupová vyjednávání. A musíme zdůraznit, že jsme pro právní státnost, lidská práva a demokracii. Děkuji, paní Ward, na minutu. Děkuji. Já jsem vždy zastupovala lidská práva a demokracii v Turecku už od začátku svého mandátu a je velice smutné vidět, jak moc se tamní situace za posledních pět let zhoršila. Pozastavení přístupových vyjednávání, to je hodně bolestivé. Já jsem přesvědčena, že budoucnost Turecka leží v Evropě. Mám pravidelné kontakty s občanskou společností v Turecku a ti mě přesvědčili, že Tur- Turci chtějí lidská práva i demokracii. Ale zásahy státu proti obhájcům lidských práv, akademikům, státním zaměstnancům, odborářům, novinářům, ženám, etnickým menšinám a e, osobám LGBTI+, e, to všechno dohromady činí pokračující plodný dialog nemožným. E, Sara Doanová, kurdská umělkyně a novinářka, se kterou já jsem spolupracovala v rámci jednoho projektu Human Rights Watch na ochraně, na ochraně novinářů, byla nedávno propuštěna, ale její případ přesně ukazuje, jakým způsobem turecké orgány cílí na jakékoliv kritiky. Trvající hladovka stovek kurtů po celém světě proti um, vězení na samoce Abdullah a Junaha, to je hodně špatnou vizitkou Erdoganova režimu. Děkuji. Pan Ramirez na minutu. Děkuji, pane předsedo. Co je Turecko? Eh, vězení pod širým nebem. Dochází tam k masovému porušování lidských práv, negování právního státu. Turecko je imperialistická mocnost, která porušuje mezinárodní právo svou islamistickou politikou. Politika EU, bohužel, nebyla prospěšná kvůli ekonomickým a politickým zájmům určitých členských států proti jejich vlastním hodnotám. E, nejlepší příklad jsou závazky Turecka vůči EU, zejména vůči jednomu malému státu, Kyperské republice. Ty závazky nebyly nikdy splněny, jen tak mimochodem. A toto pokrytectví ze strany EU jen posiluje proti evropské síly, které chtějí Evropskou unii zničit. Chceme-li být důvěryhodní, Musíme vynucovat ty závazky, které vůči, Turec, vůči nám Turecko má. Musíme eh, trvat na zbraňovém embargu. Je mi velice líto, že k tomu nedochází a ještě více mi je líto toho, že eh, do budoucna nás to bude mrzet ještě více. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Erdogan a jeho spojenci prakticky zlikvidovali demokratické instituce Turecka. Tento nový režim se projevuje především represí vykonávanou proti opozici a především proti Kurdům a TP. Eh, pan Demetas, který je tady na obrázku a je ve vězení, mi poslal dopis, ve kterém říká, že od naší návštěvy s paní Vodila panem Stoleda v prosinci, že žádá zmrazení jednání s Tureckem a nikoli pozastavení. Evropa musí pokračovat v dialogu, pane komisaři, transparentní dialog s kritickým pohledem na vývoj v Turecku, jako třeba nadcházející lokální volby Eh, Erdogan a, a, a turecký lid si zaslouží sledovat, pozorovat a ne je nechat eh, na eh, libovůli diktátora, který propustil tisíce úředníků, který uzavřel celou řadu nevládních organizací a médií. Předseda, promiňte, paní kolegyně, ale už není čas. Pan Solikuitis, jednu minutu. Turecko nadále porušuje lidská práva a základní svobody svých obyvatel a současně pokračuje okupace členské země. E, takže e, není možné e, rozvíjet vztahy s Tureckem, jestliže Turecko odmítá dodržovat své závazky z existujících dohod, ani neuznává Kyperskou republiku. Někteří populisté jsou pro pozastavení jednání, ale kolegové, apelujeme na vás, abyste hlasovali proti eh, eh, dohodě, protože ta je proti jakýmkoliv eh, našim principům. Je třeba vyvíjet na Turecko tlak pro to, aby plnilo své závazky a aby eh, skoncovalo s aktivitami v exkluzivní ekonomické zóně, aby přestali eh, budovat osady na eh, kyperském území v souladu s usneseními OSN. Foranza na jednu minutu. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Tady máme fotku, to je Guvan z 8. listopadu, zahájili hladovku, protože chtějí, aby Ošalan byl propuštěn z té, z té eh, samotky, kde už více než 20 let sedí v tureckém vězení. Turecko je v podstatě taková trvalá výjimka protože zde máme autoritářský režim, který se nějak snažíme stabilizovat. Já jsem eh, osobně byla v Ankaře, abych pomáhala v rámci procesu se dvěma z AKDP, kteří tam také byli odsouseni. Byl to Juk Saktgak a pan Mirtas, ale bohužel se mi k ním vůbec nepodařilo dostat. Chtěla bych proto pozdravit ty lidi, kteří zde ve Štrasburku drží protestní hladovku za propuštění pana Očalana a dalších. Já si myslím, že náš parlament musí přijmout pozici. Děkuji jako poslední pan Fontulis na minutu. Děkuji, pane předsedo. Turecko nepatří do Evropy ani zeměpisně, ani jinak. Nechce přijmout naše hodnoty. Diskriminuje proti náboženským menšinám, včetně křesťanů Erdovanova vláda propouští lékaře, učitele, prokurátory na denním pořádku. Od roku 74 okupují velkou část Kypru. Je to agresivní země, která narušuje územní vody a vzdušný prostor Řecka. Financuje terorismus, nechce podepsat mezinárodní umluvy o námořním právu a právě proto trváme na tom, že je potřeba okamžitě přerušit vyjednávání s Tureckem, přestat Turecko financovat a UV uvalit na něj hospodářské sankce. Žádáme, aby Turecko přestalo se svými územními nároky na Řecko a aby opustilo okupovaná území Kypru. Je to vražedný stát, který nemá co dělat u vyjednávacího stolu. Nemá a nebude mít místo v Evropě. Děkuji. Poprosím o závěrečné prohlášení. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Vážení poslanci, poslankyně, paní ministrině, děkuji mnohokrát za vaše připomínky. Myslím si, že nám všem leží stejně na srdci vztahy Evropské unie a Turecka. Rada reagovala na návrh Evropské komise, došlo k pozastavení eh, vstupního procesu v tom smyslu, že nebudou otevírány ani uzavírány další kapitoly. Myslím si, že nejlepší bude, když budeme dále komunikovat, ale kriticky komunikovat s Tureckem. Nechejme si otevřené komunikační kanály, v tomto s některými nesouhlasím. Ať budeme mít možnost diskutovat třeba o povýšení té celní dohody za předpokladu, že budou naplněny určité podmínky. Na druhou stranu je potřeba jasně říci, že Turecko bude muset dodržovat pravidla a hodnoty, ke kterým se přihlásila jako kandidátská země a jako členský stát Rady Evropy. Zdůraznili jsme, že Ankara bude muset učinit jasné kroky pro zlepšení situace dodržování lidských práv ve své zemi, a že bude muset vyřešit sporné otázky s členskými státy Evropské unie a budeme tlačit i nadále. Evropská komise bude poskytovat další informace o tomto vývoji a to v kontextu každoročního rozšiřovacího balíčku ještě letos na jaře. Kromě toho budeme využívat nástroje, které máme k dispozici k podpoře živé občanské společnosti a těch v Turecku, kteří mají za to, že demokratická společnost začíná odpovědností. Děkuji. Děkuji. Paní ministrině, máte slovo. Vážení poslanci, dámy a pánové, na závěr této rozpravy bych chtěla poděkovat za velmi užitečnou diskusi. Vyslechla jsem si pozorně vaše názory a beru na vědomí, že naše instituce řadu otázek hodnotí podobně. Budeme se těšit na pokračování této konstruktivní diskuse. Chci vás ubezpečit, že Rada i nadále bude úzce sledovat vývoj v Turecku a bude se především zabývat důležitými tématy, o kterých jste zde dnes hovořili. Asociační rada Evropská unie Turecko se sejde na konci tohoto týdne po 54. a bude to další skvělá příležitost pro to, abychom vyhodnotili stávající stav našich stavu, vztahů ale zároveň, abychom znovu se vyjádřili k výzvám i příležitostem naší spolupráce. Tureckým kolegům jasně řekneme, že je urgentně potřeba, aby účinně vyřešili zbývající problémy, které identifikujete ve své dnešní zprávě, ale které také zmínila Rada a Komise. Mám zároveň za to, že všechny strany budou mít prospěch z intenzivního dialogu na všech úrovních. Předsednictví spolu s členskými státy a s Evropskou komisí se bude nadále maximálně snažit o to, aby se situace posunula ku předu. A nakonec chci poděkovat Evropskému parlamentu za jeho příspěvek a děkuji paní zpravodajce Katy Piry za příspěvek ke komplexnímu hodnocení situace v Turecku. Evropský parlament sehrává důležitou roli v širším politickém procesu, jehož jsme součástí. Je potřeba komunikovat s občany členských států i, Ure- i Turecka demokraticky. To je stále důležitá priorita, která je v zájmu jak Turecka, tak Evropské unie. Ještě jednou děkuji za pozornost. Děkuji, paní ministrině. A nyní má slovo paní zpravodajka, paní Piry, na dvě minuty. Děkuji mnohokrát, děkuji pane komisaři, paní ministrině, kolegyně a kolegové. Především bych se chtěla vrátit k tomu, co říkalo předsednictví. Předsednictví uvádí, že je potřeba mít otevřené komunikační kanály s Tureckem. Souhlasíme. Nicméně přístupový kanál musí být uzavřen, protože ten je pro tuto chvíli k smíchu. Paní ministrině říkala, že berete na vědomí a že budete dále sledovat situaci. V závěrech jste řekli, že v pátek na setkáních s prezidentem Turecka budete hovořit hlavně o lidských právech. To ráda slyším. Ale také bych ráda slyšela, jak pomůžete tureckým demokratům. My poskytujeme další prostředky bojovníkům za lidská práva, tak se táži, jestli respektování základních práv stanovíte jako základní předpoklad pokračování obchodních vztahů. Doufám, že Rada bude mít sofistikovanější strategii než dosud. Nejvíce než pět kolegů a kolegyň souhlasili se strategií, že by to nemělo mít žádné dopady. Máme velkou většinu, která volá po formálním pozastavení vyjednávání s prezidentem Erdoganem o vstupu do EU. Do EU. To by nemělo smysl. To je opravdu k smíchu. Na druhou stranu ale někteří kolegové z ultrapravice a někteří kolegové EPP chtějí jít ještě o krok dále. Chtějí jim odebrat status kandidátské země. To jsem byla překvapena, protože už deset let Spravodajem pro Turecko byl člen EPP a v životě to nechtěl. Takže pokud je skutečně o porušování lidských práv, tak se držte většiny v této sněmovně a také volejte pro pozastavení přístupových rozhovorů. A já doufám, že v nasledujících letech nebo desetiletích se pořád situace v Turecku může zlepšit. Stát se to může. A v tom případě bychom tam neměli udělat tečku, za kterou už není nic. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Děkuji. Tímto uzavírám rozpravu, hlasovat se bude zítra. A nyní mám pár oznámení. Včera předseda oznámil výklad článku 171 odstavce 1 pododstavec B jednacího řádu Evropského parlamentu, který navrhl ústavní výbor. Vzhledem k tomu, že během 24 hodin nikdo neprotestoval, tak eh, podle článku 226 jednacího řádu je tento výklad schválen. Dále, v souvislosti s doporučením rozhodnutí, které předložil hospodářský výbor, neprotestovat proti aktu v přenesené pravomoci, které byly oznámeny na začátku včerejší schůze. Zatím jsme nedostali žádný protest během 24 hodin, což byl termín, takže podle článku 105 odstavce 6 jsou tato doporučení schválena a budou zveřejněna spolu s přijatými texty zítra v středu 13. března 2019. A nyní tedy budeme pokračovat s dalším bodem, kolegyně a kolegové, tedy prohlášení místopředsedkyně Evropské komise a vysoké představitelky Evropské unie pro zahraniční věci a bezpečnost na téma mimořádné situace ve Venezuele. Bylo mi řečeno, že pan komisař Mimica zastoupí paní vysokou představitelku, takže má slovo. Bez mikrofonu. Vítáme, že Evropský parlament se nadále soustředuje na situaci ve Venezuele. Vítáme, že chcete najít konečné a trvalé řešení krize, která probíhá v této zemi. Je potřeba využít veškerých nástrojů, k tomu, aby se prosadilo demokratické řešení volnými, svobodnými a důvěryhodnými prezidentskými volbami. Od poslední rozpravy, která proběhla na konci ledna, dochází k větší polarizaci a růstu napětí a zhoršují se životní podmínky v této zemi. Počet Venezuelů, který opouští svou zemi, se stále zvyšuje. Podle UNHCR 2,7 milionů Venezuelanů již opustilo svou zemi od roku 2015 a ten počet by se mohl zvýšit až na 5 milionů do konce tohoto roku, pakliže krize bude pokračovat a bude se nadále zhoršovat. Nedávný výpadek elektřiny, který se stále týká některých států, dále zhoršuje stav zdravotnictví a zásobování potravinami a vodou. Jak všichni víme, původem této krize byl instituční a politický problém. Stávající situace je důsledkem roku útoků na demokracii, ústavu a základní lidská práva. Řešení této krize musí být politické a také demokratické. Musí být mírové a musí být venezuelské. Je potřeba propustit politické vězně a je potřeba obnovit pravomoci Národního zhromáždění. Národní zhromáždění je pro tuto chvíli jediným demokraticky zvoleným orgánem Venezuely. Opakovaně jsme apelovali na imunitu všech poslanců i předsedy parlamentu Juana Guaida. Tuto imunitu je potřeba respektovat musí být schopni naplňovat politický mandát, aniž by se museli bát zastrašování či jiných důsledků. Jasně se stavíme proti používání síly. Vojenské řešení by působilo jenom další utrpení pro venezuelský lid. Zároveň je ale důležité vyhnout se eskalaci násilí ve Venezuele. Apelovali jsme na to, aby skončilo zastrašování ze strany jak armády, tak neregulérních ozbrojených složek. Tato krize se vyřeší pouze tehdy, pokud venezuelané budou moci vyjádřit svou vůli demokratickými prezidentskými volbami. Ty ale musí být svobodné, inkluzivní, transparentní a spravedlivé. Je to cíl Evropské unie kterým je také vytvoření mezinárodní kontaktní skupiny k Venezuele. Účelem této skupiny je pomoci vytvořit podmínky pro politický proces, který by vedl k svobodným a spravedlivým prezidentským volbám. Kontaktní skupina se stanovila jasný časový rámec, v rámci kterého můžeme ověřit, zdali vzniknou záruky důvěryhodnosti volebního procesu. Dozorčí orgány pro volby musí být reformovány. A musíme začít u Národní volební komise, volební rejstřík musí být aktualizován, všechny politické strany a jejich vedoucí představitelé musí být schopni na, za stejných podmínek se účastnit voleb a je potřeba propustit politické vězně. Kromě toho také musí být zajištěno, že u voleb budou nestraní pozorovatelé. My jenom nechceme si kupovat čas. Mezinárodní iniciativa může pomoci vytvořit tyto minimální předpoklady, které nakonec povedou ke spuštění smysluplného politického procesu, který vyústí v prezidentských volbách. V mezičase je potřeba urgentně řešit potřeby obyvatelstva z Venezuely. To si nepočká na politické vyřešení krize, protože jsou ohroženy životy. Humanitární pomoc se musí do země dostat bez překážek a musí se dostat k těm, kteří ji potřebují. Během posledních dvou let Evropská unie věnovala 67 milionů euro v humanitární a rozvojové pomoci a jsme připraveni tuto částku ještě navýšit. Kontaktní skupina se zabývá možností vytvořit mezinárodní mechanismus pro koordinaci a dodávky humanitární pomoci ve Venezuele, a to ve spolupráci s OSN a s mezinárodními a místními partnery. Pomoc musí být poskytována nestraně na základě skutečných potřeb obyvatelstva a ne na základě politických cílů. A musí rozdělovat nezávislí aktéři pod vedením OSN. Pomoc nemůže být politizována a může sloužit pouze k humanitárním cílům. Mezinárodní kontaktní skupina pracuje na těchto dvou hlavních oblastech, tedy volby a humanitární pomoc. Skupina vyslala v únoru technickou misi do Venezuely, která měla diskutovat se všemi stranami o podmínkách a zárukách, které umožní důvěryhodné prezidentské volby, ale také poskytování humanitární pomoci. Na zasedání vysokých úředníků se hovořilo o výsledcích této mise a ministři znovu zasednou na konci března v Latinské Americe. My Evropané nejsme neutrální. Více než milion Venezuelanů má buď to evropské občanství, anebo rodinného příslušníka v Evropě. Venezuela nám leží na srdci. Venezuelané také. Venezuelané žádají změnu. Zároveň máme za to, že tato změna nemůže být vynucena zvenčí. Trvale udržitelné řešení bude pouze takové, které vytvoří Venezuelané. Učiníme vše, co budeme moci pro to, aby Venezuelané mohli být pánem svého vlastního osudu. Děkuji. Děkuji, pane komisaři. Budeme pokračovat vystupujícími za politické skupiny a jako první za EPP na dvě minuty má slovo, paní, má slovo pan González Pons. Děkuji mnohokrát. Pane předsedo, vážení poslanci a poslankyně. Kdyby u nás vypadl takto proud, tak by zemřeli tisíce lidí na jednotkách intenzivní péče, neměli bychom jídlo, neměli bychom vodu. Během dvou dní by umřeli děti v neonatálních jednotkách intenzivní péče, během tří dní bychom přišli o pacienty, kteří závisí na dialýze. Prostě byla by to šílená katastrofa. Představte si to. A teď si představte, že něco takového se v tuto chvíli děje ve, ve Venezuele. 100 hodin bez elektřiny. Venezuelané se nemají jak bránit proti hladu, proti žízni a nedostatku léků. Nemají jak se bránit proti tomu, že jim kolabuje místní měna. Maduro je opravdu poslem smrti v této zemi a to tež platí i pro jeho režim. Problém nevyřeší ten, kdo ho způsobil. Evropská unie musí nadále volat po tom, že je potřeba propustit všechny politické vězně, včetně Luise Carlose Diase, Španěla, který prostě pouze dělal svou žurnalistickou práci a v mezičase zmizel. Je potřeba zacílit sankce proti jednotlivcům. Prostě synové generálu, generálů si užívají v Madridu, zatímco ve Venezuele panuje takto příšerná situace. Ve zprávách vidíte záběry, ve kterých lidé z Caracasu si jdou pro špinavou vodu, protože nic jiného nemají k pití. Co tedy dělá ta slavná kontaktní skupina v této situaci? jak zachrání Venezuelany před hladem. Musíme ten její hlad cítit. Musíme si uvědomit, že to má dopad jak na Venezuelu, tak na Evropu. Děkuji, děkuji kolego za SAD, eh, kolega Chory a Tondo, jednu minutu. Děkuji, pane předsedo. Eh, nenacházím dost tvrdá slova eh, na adresu Madura, ale je potřeba eh, zhodnotit Um, celou situaci. Nejde jenom o výpadek proudu. Rád bych se pletl, ale obávám se, že tam narůstá nebezpečí uh, v jaksi občanské války ve Venezuele. Doufám, že se pletu, ale mohlo by to skutečně skončit sociálními střety i horším koncem, když se nenajde řešení. Takže já se domnívám, že Evropská unie dobře dělá, když se snaží povzbudit jednání, mírová jednání, a demokratické řešení eh, s kontaktní skupinou a jediný, kdo, jediný, kdo může eh, serat tuto roli, je Evropská unie s kontaktní skupinou Ekvátorem, eh, Bolívií a Kostarikou. Jedině tak můžeme nalézt mírové řešení pro to, aby nedošlo k sociálnímu střetu a je to jediná cesta, která by mohla mít demokratická. Pan Tanok. Mr. Tanok, I think your mic is not on bez mikrofonu. Pane předsedo, minulou středu výpadek po vodu byl další ranou pro venezuelský lid, a kdy již dlouho trpí eh, danou situací. Skutečná příčina zatím ještě není známa vzhledem k utajování a e, v, v, v různé dezinformaci ohledně toho, že je to sabotáž ze Spojených států, spíše je to důsledek podinvestovanosti, e, korupce Chavezovy vlády a podobně, která e, nyní pokračuje za Madura. Výsledek je zhoršení problémů Eh, v, v širokém celonárodním měřítku. 80 o populace nyní eh, trpí těmito problémy, eh, v kterými jsou postiženy nemocnice, infrastruktura a tak dále. Čili apeluji na všechny ostatní členy Evropského parlamentu, aby uznali, že Juan Guaido je jaksi elegantním dočasným prezidentem Venezuely, aby fungoval aspoň nějaký stát. Eh, děkuji a nyní pan Nart na dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Venezuela zažívá obrovskou krizi po porušování lidských práv Eh, přitom je nedostatek potravin, léků, vody a dále politická represe, kdy 3 miliony lidí už utekli ze země, strategie sociální kontroly Madura eh, s pomocí strachu a trestů, to je otřesné vláda eh, eh, útočí na ty nejchudší lidi a potom je vraždí a vyhrožuje jim. A to jsem neřekl já, to je ve zprávě Amnesty International z 20. února. 85 obyvatelstva trpí chudobou a minimální mzda je 6 dolarů měsíčně. Venezuela má tu čest být 168. nejskorumpovanější zemí spolu se Sýrií, Somálskem a Afganistánem a přitom to jsou země ve válce a Maduro je ve válce s vlastním lidem eh, hovořit o spravedlnosti ve Venezuele, to je sarkazmus, tam žádná justice není, dochází k eh, trestům mimo eh, justici to eh, Bolivarová armáda eh, všechno eh, řeší sama a to neříkám já, to říká Amnesty International. Hru, ve věznicích vládne hrůza a mučení a legitimní národní schromáždění je nyní jaksi dublováno schromážděním, které je Madurovi věrné a již pět dní v té zemi není elektřina, a lidé chodí do řeky, eh, která protéká Karakasem pro špinavou vodu. Je to opravdu potřeba eh, vyřešit. Ti, kteří žádají elektřinu, světlo, léky a potraviny, nepodporují bolivarovskou revoluci. Takže žádám za naše venezuelské bratry o maximální solidaritu proti Madurově kleptokracii je třeba nasadit všechny sankce. Děkuji a nyní za GUE pan Kouso Permuj. Děkuji, pane předsedo. Já tady mám pocit deja vu a říkám to, ne proto, že o Venezuele jsme už mluvili, říkám to proto, že pod humanitární záminkou Evropský parlament velice často eh, jak si doprovázel vojenské či nevojenské zásahy, kdy se snažil eh, způsobit změny vlády v, Lidi, v Libii, v Syrii pod stále stejnými eh, záminkami a lžimi, jako jsou lidská práva. Ve skutečnosti jde jenom o přístup k ropě. A Eh, musíme si uvědomit například, jak byl zničen libijský stát, jak byly podporovány turistické skupiny v Sýrii. Co se tady děje? Eh, tady došlo k pokusu o převrat, který neuspěl a došlo k blokádě, která způsobila humanitární krizi. A eh, teď je to prezentováno jako výsledek špatného hospodaření a mává se tady celou řadou lží proto, aby se eh, washingtonským jestřábům pomohlo kontrolovat tento kontinent, protože eh, eh, místní vláda jim není pochuti a chudáci, kteří teď trpí tou situací, o ty se nikdo nestará. Takže skoncujme s tou lží a přestaňme eh, povzbuzovat tady tu zločinnou válku a nechme Venezuelu žít. Eh, děkuji a nyní kolega Padakis? za nezařazené. Kolegové, nyní vyslechneme pana Padakise, tak jak jsme vyslechli vás. Má jednu minutu, prosím. Pouze venezuelský lid může sám rozhodnout o svém osudu, o své budoucnosti a o vnitřních záležitostech své země. Odsuzujeme imperialistické zájmy, které eh, cestou provokací a kontaktních skupin pouze rozdmíchávají existující problém eh, Eh, kdy pomocí OSN a EU eh, chtějí eh, z, svrhnout existujícího zvoleného prezidenta a nahradit ho loutkou. Nejde tady o Venezuelu, ale o energetické zdroje této země. Takže my odsuzujeme pokus o převrat a odsuzujeme vojenskou intervenci pod záminkou humanitární pomoci. Jsme solidární s venezuelským lidem, který trpí pod jihem imperialismu. Eh, imperialismus lze porazit, jediná moc, velmoc je lid a ten zvítězí. Děkuji a nyní pan Pancieri na jednu minutu. Grazie. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Po usnesení schváleném před několika týdny se ptáme, jaký je hlavní úkol Evropského parlamentu v rámci přispívání k řešení venezuelské otázky. První věc, kterou musíme udělat podle mě, je eh, udělat z této debaty něco víc než jen propagandu. Řekl bych, že aktuální politický pad musí nalézt nějakou demokratickou cestu z krize směrem k prezidentským volbám, svobodným a spravedlivým, tak, aby to řešení bylo pacifist, pacifistické a demokratické. Jiné možnosti nemáme, protože jakákoliv jiná božnost by znamenala ještě větší utrpení venezuelského lidu. Je potřeba eh, zajistit humanitární pomoc, která musí do Venezuely proudit řádnými kanály. Máme dvě možnosti, jak parlament může při, přispět. Tedy eh, musí přestat s těmi škodlivými, eh, škodlivými kroky, protože tato situace je hodně složitá. Řekl bych, že jediné, čím se teď můžeme řídit, je politická inteligence. Děkuji paní Besera Vesereča, prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Víte, proč eh, je Venezuela aktuálně v temnu? Protože zločinci potřebují temnotu, aby mohli nadále škodit. Tento šavistický režim je skorumpovaný a proto ani v zemi, která má takovéto zdroje, není světlo, voda ani léky. Madurova vláda je tak zodpovědná za každé dítě, které zemře v nemocnicích kvůli nedostatku proudu. Je zodpovědná za uvěznění stovek demonstrantů, například Luise Carlo Diase, což je španěl, evropský občan, novinář. Eh, Madurův režim se musí zodpovídat ze svých zločinů. Chce vyhubit všechen lid bez použití jedině, jediné kulky. Jaký je smysl mezinárodní kontaktní skupiny v tomto celém? No, diskreditovat EU, protože jinak nefunguje vůbec. Ve Venezuele nejde nic, není tam elektřina, není tam benzín, není tam voda. Máme legitimního prezidenta s plánem, který jsme my slíbili, že podpoříme. A proto je potřeba, abychom se co nejdříve posunuli k volbám. Pokud eh, tento prezident Guaido je prozatímním prezidentem, pak právě toto musí být náš cíl. Pan Guaido je někdo, kdo si zaslouží naši podporu. Mogheriniová mu musí eh, zavolat, zeptat se ho, co může EU dělat pro něj a pro Venezuelce a pak to udělat. Děkuji. Děkuji, paní Gomeš, na minutu. Eh, děkuji mnohokrát, pane předsedo. Je jasné, že ve Venezuele není dostatek potravin. Jsou tam spousty dětí, které trpí hladem a nikdo nic neříká, na tož, aby někdo něco dělal. Nic se nevyřeší, dokud nezasáhne sám venezuelský lid. Co je potřeba? Je potřeba Venezuelce v tomto podpořit. Musíme připomenout, že Maduro a jeho podporovatelé mají pocit, že jich se pravidla netýkají a proto Evropská unie musí zas- zakročit. Protože my v podstatě platíme e, za tu humanitární pomoc, kterou oni si pak ukradnou. Situace není udržitelná. Madurův režim a to, jak nutí svůj lid trpět, nemůžeme nadále trpět. Děkuji na minutu a půl paní Charanzová. Muchas gracias. Děkuji mnohokrát. Venezuela je na pokraji kolapsu. Blackout posledních několika dní, to je jen jedna z mnoha věcí, které potvrzují, že Maduro není e, státníkem, jakého země potřebuje. Je to pouze tyran. Je to jen další příklad toho, čím Venezuelané trpí. V důsledku tohoto režimu který je nereprezentuje ani je nerespektuje. Tento výpadek energie, tento blackout, je další příklad toho, že Evropská unie už nemůže dále čekat. Musí rozšířit sankce, musí zajistit, že Madurův režim skončí milovnou cestou. Máme dvě možnosti. Aktivně podpořit legální mírový demokratický proces, tak jak to navrhuje Juan Guaido, anebo čekat. Ale pak se musíme připravit na to, že uvidíme další umrtí, další zločiny, další utrpení. Až do chvíle, kdy venezuelský stát skolabuje. Ta volba je naše. Musíme respektovat eh, venezuelskou demokracii a tamní ústavu. A to znamená, že musíme uznat prezidenta Guaido jakožto prozatímního prezidenta. Skutečně věřím, že co nejdříve budeme moci pana Guaido pozvat sem do parlamentu. Děkuji. Kolegové, máme zde velice dlouhý seznam žádostí do procedury Catch the Eye. Pokusím se dát slovo všem. Eh, že máme drobné spoždění, ale pokud dám slovo všem, tak to znamená, že všichni dodrží tu jednominutovou Eh, řečnickou dobu. Pokud se tak dít nebude, budu muset seznam seškrtat. Vy máte modrou kartu? Vy jste na seznamu. Přesto už je na modrou kartu pozdě. Takže, catch the eye. Pane Ramone, máte slovo. Eh, děkuji mnohokrát, pane předsedo. Situace ve Venezuele je naléhavá. Je to skutečně situace katastrofická. Je tam ten blackout a tím se ještě vyostřila ta situace hladu a mizérie. I otázka dostupnosti vody je kritická. Nemocnice jsou zavřené a proto je potřeba naléhavě Venezuele pomoci, jinak stovky lidí zemřou. E, problém Venezuely je problém diktatury versus demokracie a je to v podstatě problém samotného přežití tamních obyvatel. Už mnohokrát tady v parlamentu zaznělo, jak všichni odmítáme to, co se tam děje a že je potřeba něco dělat a tak dále a tak dále. Ale Evropská unie je mezinárodní společenství a tak mu trvalo velice, velice dlouho, než si uvědomilo, že Maduro je diktátor. Nejen diktátor, je to despota. A v určitém smyslu je to vlastně i vrah co se týká jeho vztahu k jeho vlastnímu lidu. Děkuji. Dámy a pánové, dodržujte tu jednu minutu. Máme hodně dlouhý seznam a všichni chcete hovořit. Pan Faria má minutu. Děkuji, pane předsedo. Já jsem pro demokracii. Samozřejmě. A právě proto bych chtěl říci, že země v tak špatném stavu, jako je Venezuela, znamená to, že nikdo nemá v podstatě nic, mnoho lidí umírá a to jenom proto, že tam není dost prostředků, není tam elektřina, není tam infrastruktura. Je to v podstatě urážka všech těch milionů lidí, kteří aktuálně ve Venezuele trpí. Je to v důsledku nekompetence, je to v důsledku korupce tohoto režimu. A v mezidobí se využívají offshoreové společnosti k ukradení milionů, eh, milionů na humanitární pomoci. A s tím je potřeba něco dělat. Evropská unie musí zakročit. Děkuji vám. Pan Zdrojevsky na minutu. Situace ve Venezuele je rzeczywiście... Situace ve Venezuele je skutečně dramatická. Je to drama dětí, matek, seniorů, celých rodin. Chtěl bych ale zdůraznit, že myšlenky, které se zde objevily, jsou z mého pohledu nedostatečně důvěryhodné a neříkají to, jak vypadá situace skutečně. Myslím si, že naše politická prohlášení budou mít malý dopad. Je potřeba se soustředit na to, abychom mobilizovali veřejné mínění po celém světě a mobilizovali humanitární pomoc. A nesmíme také zapomínat na to, že Venezuela má tady tyto problémy už od roku 1948 de facto. A ta dnešní diskuse Venezuele nepomůže, pokud nebudeme konsekventní, a pokud nebudeme nadále monitorovat situaci v těchto případech, kdy eh, humanitární pomoc bude chaotická. Děkuji. Děkuji, pan Salafranca Sanchez, na minutu. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Vláda ve Venezuele sice je, ale kolabuje. V podstatě se pouze drží u moci. Takový je důsledek využívání brutální síly, která vedla k takovému utrpení tamního lidu. Otázka je, jak moc musí tamní lid trpět, kolik lidí bude muset ještě zemřít, než ten socialistický experiment 21. století konečně skončí. Venezuela je v situaci totálního chaosu. A přesto represe pokračují. Celá řada kolegů eh, hovořila o tom jednom španělském novináři, o jehož propuštění žádáme. Pak eh, tam je ta posádka eh, Alia Air a viděli jsme také tu krizovou situaci v tamních věznicích. Nesmíme eh, zůstat potichu. Dochází tam k masovému porušování lidských práv a proto musíme aplikovat sankce, včetně diplomatických sankcí. Já jsem tady neslyšel ani slovo protestu v této věci. Děkuji, paní Jiménez má slovo na minutu. Děkuji za slovo. Země, která má jednu z nejvíc, nebo je mezi pěti zeměmi, které mají nejvíce přírodních zdrojů, je pět dní bez energie. To přece není žádným výsledkem eh, činnosti imperialistů, nicméně naopak Šávezova eh, socialistického režimu. Jak bylo řečeno, lidé pijí špinavou vodu, děti umírají v nemocnicích. Od roku 2013 došlo k militarizaci eh, elektrické infrastruktury a Kuba odebírá z Venezuely 80 tisíc barelů ropy denně. Evropská unie musí trvat na tom, aby elektrárenská infrastruktura byla navrácena venezuelskému národu, který zastupuje úřadující prezident Guaido. A je potřeba skončit s těmito dodávkami na Kubu. Děkuji. Také děkuji, pane předsedo. Vážený pane předsedo, pane komisaři, chybí potraviny, chybí léky, dochází ke korupci. To je situace, kterou už za sebou mají venezuelané roky a právě z toho důvodu Madura prohrál ve volbách. Výpadky elektřiny, které vidíme po celé zemi, jsou pouze dalším důkazem toho, jak neschopný byl tento režim. Minulý týden na hranicích z Peru jsem si vyslechla vzdělané lidi, kteří všude jinde by měli skvělou budoucnost a tady jsou marginalizováni a trpí hladem. Jsou to oběti Madura. Chtějí žít ve volné zemi v míru a řešení je v rukou kontaktní skupiny, která může uplatnit sdílený evropský postoj a apelovat na svobodné volby. Já bych byla proti jakémukoliv řešení mimo, mimo mezinárodní právo. Paní Miranda na jednu minutu. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Jak bylo řečeno, došlo k výpadku elektřiny, ale také zjevně k výpadku zpráv. Neviděli jste, co psali v New York Times? Samozřejmě si nemyslím, že oni by stáli za Madurovým režimem, ale eh, šíří řadu falešných zpráv. Objevují se i v naší volební kampani příběhy, které prostě nejsou pravdivé. Nepodporuje se dialog. Jak ale můžeme mít dialog, když prostě někdo dialog nechce? A když je to všechno o penězích a o petrochemickém průmyslu. Nezapomínejme na to, blíží se volby a pokud s tím nic neuděláme, tak za chvíli zvítězí krajní pravice. Děkuji mnohokrát, pane komisaři, vážení kolegové a kolegyně. Mám čtyři věci na srdci. Pane komisaři, vy jste říkal, že je to na Venezuelanech, aby rozhodli o své budoucnosti. To tedy za prvé. Za druhé, nebuďte cyničtí. Pokud máte skutečně zájem o demokracii a lidská práva v Venezuele, tak potom musíte také odsoudit činnost Spojených států. Došlo k útoku na základě kterého vznikl výpadek, nikdo neříká, co je zatím. A ruce pryč od Venezuely a použijte ten čas, který vám vznikne, na vytvoření politik, které a nebudou dávat peníze mezinárodním podnikům a zvíš, sníží chudobu těch nejpotřebnějších. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Venezuela se tady nikdy pořádně nevyřešila, mám pocit, že tady lžeme, došlo k výpadku proudu, to je sice pravda, jeho cílem ale bylo, aby padla vláda. Vy nechcete ani dialog, ani mír. Podporujete reakční síly v rámci venezuelské opozice a to je velké selhání. Stejně tak jako ten výpadek. Konec konců byla to opozice, která zapálila kamion s humanitární pomocí na hranicích. To je všechno naše selhání. Držme se pravidel OSN a nevyužívejme jenom portugalské menšiny, která tam žije. Venezuelané se nechtějí vzdát nechtějí se vzdát své nezávislosti a není potřeba vstupovat do uh, osudu jejich země. Děkuji. Situace ve Venezuele je skutečná tragédie, která vznikla ze socialismu. A ten, když se dostane k moci, tak vždy vede ke katastrofě. A absolutní socialismus vede k absolutní katastrofě. Probíhá tam strašná krize a jediné, co k tomu mohu říci, co by to ještě zhoršilo, by bylo, kdybychom s dobrým úmyslem, ale nesmyslně kecali. A proto si myslím, že Evropská unie a další mezinárodní aktéři by si měli dát pozor a měli by být schopni vyjednávat s Venezuelany po té, co se znovu postaví na nohy. Děkuji. Děkuji, pane komisaři. Nyní máte slovo, abyste mohl zareagovat. Byla to velice zajímavá, smysluplná výměna názorů a já děkuji poslankyním a poslancům za vystoupení. Evropská politika vůči Venezuele bude pokračovat Eh, jak využíváním tlaku i, kanál, i politických kanálů, kterými můžeme přispět k mírovému a demokratickému řešení. Budeme nadále spolupracovat se zeměmi v regionu i dalšími mezinárodními hráči, především prostřednictvím mezinárodní kontaktní skupiny a využijeme všechny dostupné nástroje, abychom pomohli této zemi k dosažení eh, mírového řešení. Samozřejmě je ve Venezuele ale i v zahraničí budou eh, před hlavním hm, středem našeho zájmu a eh, je jaksi naše eh, vůle pomoci jim naplňovat jejich potřeb. Já velice oceňuji roli Evropského parlamentu za to, že jak si drží toto téma na, v popředí mezinárodního zájmu. Děkuji. Uvědomuji si, že jeden kolega požádal o slovo v rámci KHDI, ale byl jsem informován, že to bylo přímo eh, v okamžiku, kdy eh, eh, už bylo zápisy uzavřené, bohužel už tím nic neudělám. All of them. And I wrote down before. Já jsem to napsala Mluvte prosím do mikrofonu. Já udělám tady eh, mimořádný krok a dávám vám minutu. Dobře. Nechcete minutu? We don't, we are out of time, I'm sorry, but one... Už nemáme čas, takže ještě jednou. Pravidlo je takové, že v, musíte v rámci CatchDI požádat o slovo, eventuálně slovo dostanete, ale v okamžiku, kdy začne první řečník mluvit, tak je seznam uzov, uzavřený ale omlouvám se, ne, přehlédnul jsem vás, eh, a, takže máte teď tu jednu minutu. I'm sure you can speak even without the paper. From here. Uh... Tady jsem. Dobře. V Venezuela, já vím, že Venezuela Eh, zažila období temna, které bylo známé, ale eh, s mimořádnou eh, humanitární krizí, ale teď to temno už není metafora, to je skutečnost. Tam miminka umírají v nemocnicích, není tam světlo, není tam voda a vidíme Madurovu reakci na hranicích. On poslal kamiony léků pryč, kamiony s jídlem prostě poslat pryč a v Evropě se stále mluví o kompaktní, kontaktní skupině a Maduro jenom zesměšňuje kontaktní skupinou a my to vidíme léta, měsíce a Evropská unie nemůže hovořit o svobodných volbách abstraktním způsobem. Je potřeba mluvit s Guaidem, je potřeba, aby bylo stanovené pevné datum, je potřeba vědět, co budeme dělat a nejenom se uspokojit slovy, protože Maduro nikdy neuspořádá svobodné volby. Jediné, co jsem chtěla chtěla říci, že musíme mít solidární s venezuelským lidem. Děkujeme, eh, už máme spoždění, takže prosím připomeňte si, co jsem říkal ohledně Catch the Eye. Eh, každopádně rozprava je ukončena, hlasovat eh, se bude na příštím zasedání a nyní přistoupíme k dalšímu bodu a to je zpráva paní Fotiga. Následné kroky e ČED eh, dva roky po zprávě EP o strategické komunikaci EU s cílem bojovat proti propagandě, kterou proti ní vedou třetí strany. Paní zpravodajko, pane Fotigo, máte čtyři minuty. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři, kolegové. Je mi ctí seznámit vás s doporučeními radě a eh, vysoké představitelce eh, doporučení připravena dva, eh, dva roky po přijetí významné zprávy o ústratkom stratkom proti nepřátelské propagandě vedené třetími stranami. Já jsem eh, zpravodajkou eh, Evropského parlamentu také eh, k této to byla k této druhé zprávě. První zpráva byla přijata v listopadu 2016 a byla rozdělena do dvou částí, kde byly uvedeni hlavní hráči, kteří se dopouštějí Eh, této nebezpečné, té nepřátelské propagandy vůči EU. Jsou to jednak státní subjekty z Ruské federace a nestátní subjekty, především radikalizované eh, islamistické organizace jako ISIS. Tentokrát jsme se rozhodli zprávu strukturovat a, a ta doporučení strukturovat jinak díky příspěvkům z hlavních politických frakcí parlamentu. Rozdělili jsme ta doporučení do e, části, která popisuje status quo v roce 2018 se e, zacílením na hybridní válku. A Dále zdůrazňujeme potřebu eh, zamezit cenzuře při boji proti nepřátelské propagandě, dezinformacím, zkresleným informacím, eh, které jsou prezentovány eh, členským zemím EU. A zdůrazňujeme, jak je důležité zajistit kvalitní žurnalistiku, za současného udržení svobody slova a svobody médií. Také jsme uvedli pojem možné legislativní regulační aktivity jak ze strany EU, tak na mezinárodní úrovni eh, je tam uvedena potřeba případně i e, přijmout humanitární e, legislativu,